na Jamajku, eh, které se platí eh, z rozpočtu na snižování znečištění životního prostředí, nebo například peníze, které do Mozambiku nebo dalším projektům, eh, kde se předpokládá, ale nekontroluje, zda skutečně vše v pořádku. Některé projekty nelze auditovat, poněvadž eh, nevychází dostatek transakcí. To znamená, že audit nemůže být proveden. Takže já bych řekl, pokud nemůžete provést audit, tak ty peníze vůbec nevydávejte. To je způsob, jak zlepšit rozpočet. Děkuji a nyní na minutu 30 pan kolega Deutsch. tisztelt elnök asszony kedves kollégák! vážení kolegové evropský účetní dvůr je velice eh, důležitý strážce z eh, využívání finančních prostředků eu. každoročně má zprávu o účtech a to je vlastně takový, takový začátek eh, procesu absolutoria. Já už se účastním po jedenácté a pokaždé mám na starosti jiný, eh, jiný eh, čá, jinou část činnosti EU. Můžeme říci, že s účetním dvorem máme opravdu velice dobrou spolupráci. A pokud je o tendence, tak můžeme říci, že máme pozitivní tendence, tedy nemáme negativní eh, závěr. Máme tady 2,6 chybovosti v roce 2018, eh, i když eh, tady byla celá řada žádostí o platby, například právě z důvodu investic. Paní předsedkyně, chci ještě říct něco dalšího. Jakožto hlava maďarské delegace v Evropském v e za EPP 23. října, mluvím tedy v den našeho svátku tedy je to připomenutí revolučních dnů eh, v roce 1956. Připomínáme si naše hrdiny z té doby. Děkuji vám. If you want to say it, please say it within your speaking time. Als nächstes hat das Wort... Äh, nyní paní kolegyně Kohouta na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. My v poslední době hodně hovoříme o mé zemi. Ano, eh, my tedy máme 27 členských eh, zemí, které si musí dát do domady rozpočet pro příští 7 let a to bude příležitost nejenom pro Evropu, která bude sociálnější a zelenější, ale <clears throat> možná nám pomůže vypořádat se s řadou obtížných věcí. A to vlastně ukázal ve své zprávě účetní dvůr skutečně došlo k tomu, že mnohé prostředky se musely vracet a e, v některých zemích se nepodařilo uskutečnit některé projekty. Takže my budeme muset přijmout trošku inteligentnější přístup k věcí, kde tady prostředky e, pro zboží a další hodnoty budou dostupnější nebo jednodušeji dostupné. Takže pracujme v příštích sedmi letech na užitečných projektech. Ano, děkuji, pan Pípr. Děkuji a britským kolegům bych chtěl říci, eh, že tím jenom stupňujete tu eh, polemiku mezi na Británii a Evropskou unii. Děkuji i na účetnímu dvoru. 2,6% chybovosti, to zní dobře, něco se zlepšilo, ale Eh, ta stránka v regionech ukazuje, že regionální politika se výrazně zhoršila. 5% po těch třech letech, 3% eh, v předchozím roku, to je špatný údaj pro daňové poplatníka. Chci zeptat, jestli skutečně komise nebo účetní dvůr dostatečně vyhovějí našim požadavkům o lepší transparentnost. Dlouhá léta požadujeme jmenování těch eh, zemí a zveřejnit ty země, kde dochází k problémům Požadujeme od účetního dvora zprávy za jednotlivé země, kde jsou, eh, kde byly jasně označeny ty deficity, naming u shaming, ano, hodně toho souvisí s byrokracií ve všech těch zemích. I my eh, s tím máme co dočinění, když eh, nejsme schopni na to dohlednout. Myslím, že to potom vede k těm velkým blnám nebo k intenzivnění čerpání v některých obdobích, ale myslím, že Eh, i eh, komise a účetní dvůr se skrývají za některými údaji, za náhodnými kontrolami. My všichni si uvědomujeme, že tady je sdílený management a že všichni za to musíme převzít odpovědnost. Ale klidně nám eh, to řekněte, kde jsme udělali chybu, tak, abychom mohli i zlepšit financování například nevládních organizací. Děkuji. Jako další má slovo kolegyně Krapiny na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně, eh, pane předsedo účetního dvora. Já bych chtěla začít tím, že vám poděkuji za vynikající zprávu za rok 2018. Je to podrobná zpráva, která eh, odráží složitou a důležitou činnost eh, dvoru. Ty hodiny auditu prováděné v členských státech nebo dokonce i v třetích zemích a v evropských institucích, to přineslo své ovoce. Konstatujeme, že eh, korekce eh, se snižují. Eh, vy, účetní dvůr, byste měli vypracovat strategii, která bude mít za cíl prevenci. Já myslím, že jistě je oprávněné najít chybu, ale bylo by ještě lepší, kdyby se prevencí chyby zabránilo. Eh, to by byl dobrý postup, eh, který by bylo možné realizovat. 41 eh, zpráv o agenturách, velmi jasných zpráv a také jste zveřejnili, zveřejnili rekordní počet dokumentů. Blahopřeji vám jakožto zpravodajka pro absolutorium. To použijí. Na minutu 30, kolega Lega. Na minutu a půl máte slovo kolega Lega. Děkuji, paní předsedkyně. Je vždy dobré slyšet, že došlo ke snížení chybovosti při eh, čerpání evropských prostředků, ale v některých oblastech nevidíme světlo na konci tunelu, zejména tam, kde by měly být eh, ta míra chybovosti nižší. A přitom jsme svědky, že ty prostředky nejsou vynakládány účelně. Například u kozní politiky ta chybost byla 5%, kde víme, že byly vyplaceny eh, částky ne způsobilým eh, firmám, a to proto, že ta pravidla jsou příliš komplikovaná. Nevím, proč Evropská unie není schopna přijmout jednoduchou legislativu pro tuto oblast řada evropských institucí má problém s eh, náborem eh, eh, zaměstnanců, kteří se vyznají všech těchto procesech, kteří jsou schopni to provádět. To tedy platí pro další národní orgány. Já velmi nerad vidím, že tolik prostředků se nevynakládá, nevynakládá správně. Vidíme, že kolikrát ty peníze jdou i na účely, které nejsou způsobile pro

Děkuji a ještě pan kolega Čochodáro. Děkuji vám, paní předsedající. Nám eh, se samozřejmě samlouvá to, co ta práce, kterou tady odvedl účetní dvůr. Samozřejmě, že je stále co zlepšovat. A nakonec ani boží zákony nejsou dokonalé ale my jsme se soustředili na prevenci a zlepšování. To znamená, že nemusíme hledat vyníky a zloděje, ale možná eh, pouze chyby. Například v zemědělství se lecos zjednodušit a možná také standardy by mohly být psány tak, aby ubylo chyb. Možná bychom měli také na straně EU ta pravidla zlepšovat. Děkuji a nyní dávám slovo panu komisaři Ettingerovi. Paní předsedající, dámy a pánové, zjednodušení, ano, ano. Musíme udělat všechno proto, aby v tom podporovacím programu, programu subvencí e, bylo e, jasné, e, jak lze tedy účtovat, žádat a tak dále, eh, prostě rozumitelným a jednoduchým způsobem. Eh, poněvadž eh, ta administrativní práce to je opravdu hodně rozsáhlá práce u podniků, podnikatelů, nevládní organizací. Na druhé straně ovšem ta byrokracie je tady od toho, aby zabránila podvodům a korupci a dalším věcím, nebo t- je, bez dozoru je velice snadné podvádět. V posledních letech a desetiletích, zejména v radě, ale také v parlamentu, jsme byli svědky toho, že eh, přibývá předpisů, přibývá dokumentace a tak dále. Eh, v tom pracovním rámci eh, od roku 2020 dále budeme žádat opravdu zjednodušení. Ovšem jenom pokud to půjde. Já jsem eh, ve svých politických letech se eh, zabýval rozpočtem a jeho kontrolou na úrovni regionální, místní, národní a tak dále. A musím vám říci, že kvalita eh, této dokumentace a eh, míra potírání chybovosti je na evropské úrovni přinejmenším stejně dobrá jako eh, v členské zemi, kde, z které pocházím a kde jsem se tímto zabýval na těch různých úrovních, jak jsem řekl. Myslím, že nemáme důvod tuto práci na evropské úrovni kritizovat, eh, poněvadž ano, chyby se dějí. Jde o to, aby se chyby neopakovaly, abychom chyby odhalovali a korigovali. A další eh, jsou ty osvědčené postupy, to znamená chyba, která se odhalí někde, aby se neopakovala eh, mnohokrát jinde. Eh, my musíme usilovat o to, aby těch 2,6 eh, chybovosti před rokem 2,4, aby eh, to skutečně dále klesalo, ale de facto, když se dosáhne 2%, tak už se nacházíme na, na úroveň náhodnosti. Já jsem eh, skutečně eh, velice bolestně prožívá a neznám to z žádného jiného parlamentu, že by eh, komise nebo účetní dvůr čelil kritice a ti, kteří se takto ptají, tak tady nakonec nejsou, nečekají na odpověď. Já nevím, popíjí někde kávu nebo se stáhnou do kanceláře, ale to prostě v demokratické debatě je špatně. To, co chce člověk slyšet, tak by si měl tedy počkat na tu odpověď na tom místě, kde to kde eh, se ptal. Já tedy eh, se neobracím nyní na ten eh, klastr zde vpravo, ale třeba také kolegové z Legy, kteří byli velice kritičtí. Ano, nám, nám jde také o to, abychom zjistili, kde těch chyb vzniká nejvíc. A chceme být transparentní a tím tedy plníme naprosto přesně a doslova pravidla transparentnosti, která jste nám uložili. Jestli chcete něco více, no mož, dobře, může být. Ale u chyb jsme transparentní, máme ovšem také korupci a Eh, korupci a eh, eh, také zneužívání prostředků. A tady pranířujeme skutečně jmenovitě. Děkuji vám. A prosím nyní, aby si slovo vzal pan Klaus Heinlein z účetního dvora. Paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové poslanci, já bych chtěl poděkovat eh, nové předsedkyni výboru pro rozpočtovou kontrolu. My se velmi těšíme na vaši spolupráci v tom nadcházejícím legislativním období. Já si myslím, že vy jste hovořila o klíčovém bodu v té debatě s dalšími kolegy. Eh, hovoří o tom i ostatní. Čím složitější jsou pravidla, tím pravděpodobnější, že ta víra, míra chybovosti bude vysoká. To je hlavní problém. A Eh, co mohu říci teď eh, směrem k vám a také směrem k sobě, protože já jsem tady také byl velmi dlouho jako europoslanec, tak je to chyba zákonodárce, protože pokud se přijímají čím dál tím detalnější předpisy, tak se v tom nikdo nevyzná. Čím dál tím více podrobností se vkládá do eh, těch přijímaných zákonů a předpisů a ve výsledku je to všechno složité tak, že Eh, skoro nemožné eh, neudělat tom nějakou chybu. A všichni víme, jaký dopad to má na administrativu. Já si myslím, že by bylo dobře mít větší důvěru v administrativy na národní nebo regionální úrovni eh, a důvěřovat jim v tom, že najdou nějaké správné řešení. To je asi hlavní věc. A možná, že právě eh, v tom bychom se měli snažit o vylepšení a tím přispět ke snížení chybovosti. Paní Běnková, i vám děkuji za vaši eh, eh, otázku týkající se pilotních projektů. Tam jde o to, o ten atestovaný přeskum. My, když to děláme, tak tím přeskoumáváme interní rozvrací mechanismy, které v členských státech jsou. A vlastně víme, jaké přesně jsou ty deficity v této oblasti a potom můžeme vstoupit do dialogu s dalšími, s komisí a e, s dalšími auditory, jak by bylo možné to vylepšit. To e, jsou všechny věci, na které se určitě díváme. A myslím, že to je věc, která zlepšuje e, pravidla. Jinak eh, tady eh, další z nich říká, že ty problémy jsou každý rok stejné, ale eh, ta příčina je právě byrokracie ve složitosti pravidel. Další problém, o kterém hovořila paní Grapina, další s tím, že nejde jenom o compliance, ale také o řádnost a účetní správnost při provádění evropského rozpočtu, ale také jde o otázku efektivity a výkonnosti u výdajů neustále roste počet zpráv, které právě popisují tuto oblast. Ten eh, narostl dvojnásobně. A ten, eh, přesunula se pozornosti na tuto oblast. V skutečnosti už tedy kontrola těchto věcí probíhá a i občané kolikrát mají větší zájem na tom, jestli ten most nebo ten terminál nebo ten přístav eh, se postavil, jestli k něčemu slouží, než to, jestli možná při nějakém výběrovém řízení eh, se spáchala nějaká chyba nebo došlo k nějakému eh, omylu. To je možná důležitější. Kolikrát ten smysl té stavby je důležitější než dodržení všech pravidel. Eh, Jinak eh, tady potom byla řeč o udržitelnosti těch projektů. To by se mělo promítnout do naší eh, strategie. My chceme se také intenzivně zajímat těmi strategickými rozvojovými cíly SDG, protože to eh, zabírá čím dál tím větší roli v našem hodnocení a takže od naší stránky o tom uslyšíte ještě mnohem více. Rusy, děkuji vám za vaše laskavá slova. Mohu vás ujistit o tom, že eh, účetní dvůr, když se přečte tu zprávu, eh, chce uvádět konkrétní příklady toho, kde se něco selhalo. To je důležitý předpoklad pro to, aby se to zlepšilo. To je eh, klíčový prvek a budeme v tom i pokračovat. Pane Černecký, ale i pan Heaver a další o tom hovořili a proto mi dovolte, abych to zopakoval. My pracujeme se statistiky, statistickými metodami, máme závazek podle smluv eh, dělat prohlášení o důvěryhodnosti eh, eh, rozpočtu. Nikdo nemůže ten, ten miliony těch nejrůznějších transakcí v nerušených sektor, sektorech ekonomiky pečlivě proskoumat, takže to děláme to, co nám, co dělají také další auditoři kteří zkoumají účetnictví eh, v jiných částech světa. Podíváme se na určité statistické množství transakcí, které je relevantní. To se vybírá náhodně a přeskoumáme potom ty postupy, které se tam uplatnily. Na základě těch výsledků, které eh, zjistíme, potom vypočítáme nějakou, eh, odhadneme nějakou průměrnou chybovost. řekněme, že z nějakého většího počtu vybereme určité procento těch transakcí, eh, ty proskoumáme a dojdeme k nějakému výsledku třeba například 0,8%, to je skutečná chybovost. To jsou mezinárodní účetní standardy, kterými my se řídíme. A samozřejmě, že by to šlo i přesněji a teoreticky byste mohli eh, zkoumat mnohem více podrobností v tom celém rozpočtu Evropské unie ale kdybychom to měli dělat, tak bychom na to potřebovali mnohem, nepoměrně mnohem více zdrojů. Už teď polovina našich zdrojů jde na přeskoumávání těchto transakcí pro tu výroční zprávu a kdybychom měli jít ještě hloub, tak eh, by to znamenalo eh, čtyřnásobné, čtyřnásobné zdroje, aby se zpřesnila ta míra hodnocení. Účetní dvůr má tisíc pracovníků, když nám eh, umožníte, abychom měli 4 tisíce pracovníků, tak eh, budeme moci zdvojnásobit přesnost eh, našeho hodnocení. To je ta zásadní otázka, která vyvstává. Těmi zdroji, které máme, je to prostě omezené. Aby ty zdroje byly využívány rozumně, tak musíme také dělat hodnocení rizika, to znamená, že se snažíme popsat ta rizika, která v určité oblasti se mohou vyskytnout, protože eh, máme velmi dlouhé období, kdy jsme to sledovali, například v administrativě, kdy můžeme sledovat, že se ta chybovost neustále snižovala, tak na základě toho to můžeme i to riziko snížit. Snažíme se naše zdroje využívat velmi účelně, tak, abychom mohli odevzdat co nejoptimálnější výsledky naší práce, čímž už trochu Odpovídám i na otázku paní Garcia týkající se statické metody. Pan Boje mluvil o kvantitě a kvalitě. My jsme eh, už eh, vydali stanoviska k těm různým návrhům o víceletém finančním rámci, takže se s ním můžete seznámit eh, sám. Pan Novakov mluvil o výkonnosti, myslím, že k tomu už nemusím nic dát říkat. Pan Jurček mluvil o zveřejnění zprávy OECD. Je to skutečně tak. My si myslíme, že Evropská unie se teď drží velmi vysokého standardu při provádění svého rozpočtu. Máme velmi vysoký standard, samozřejmě jsou tady oblasti, kde je možné dosáhnout lepšení. a to se týká všech a v té zprávě to nějak nezatajujeme, můžete to tam samé najít, ale když se podíváte například do USA, kde ten Government Accountability Office, tak v tom rovnání s nimi jsme na tom velmi dobře. A je potřeba e, se také uvědomit, e, jaký byl ten výchozí bod, když v roce 99 musela odstoupit e, komise Žaka Santera, tak i tehdy se předkládaly ty zprávy a tehdy ty zprávy účetního dvora byly negativní. A tehdy v 90. letech ta data k jednotlivým rozpočtovým sektorům nebyla vůbec zveřejňována. Tehdy ta chybovost byla dvoumístná, to číslo bylo dvoumístné. Tehdy neexistovalo žádné přeskumování interních kontrolních systémů, jak to děláme dnes. V porovnání s tím vším dnes máme, jsme dosáhli obrovského pokroku a mohu to říct tak, že to bylo díky Evropskému parlamentu, protože z roku 1999 Eh, došlo k významným změnám ve finančním řízení a byl vyvíjen neustálý tlak na to, aby se lépe kontroloval rozpočet. A to všechno vedlo k tomu, že dnes eh, se věci výrazně změnily a jsou mnohem lepší, než byly v minulosti. Takže můžeme hovořit o výrazném pokroku. A ještě jedna poznámka. Pan Piper mohu zapakovat, to už jsem říkal, možno, možná trochu jinou formou. Samozřejmě, že teoreticky můžeme nabídnout data k jednotlivým zemím, ale zase potřebujeme zdroje. Pokud se má přeskoumat 700 tisíc transakcí v rámci celého rozpočtu, tak u některých zemí těch transakcí eh, eh, se vyskytne jenom 16, což je statisticky úplně irrelevantní. To znamená, Eh, kdybyste dělal nějaké eh, průzkum veřejného mínění, když se zeptáte tisíce lidí, tak eh, <clears throat> se jich můžete ptát například, koho budou volit, ale pokud se zeptáte pouze 16 lidí, tak ten výsledek máte k ničemu, protože a stejně to platí i tady v tomto případě. Co my jsme udělali na přání parlamentu je to, že každých sedm let, poprvé to bylo v roce 2014, tak všechna data, která jsme pozbírali, jsme v tom v eh, předchozím eh, roce zveřejnili nebo poukázali na to, že ta data jsou statisticky relevantní a nemají žádnou výpovědní hodnotu. Tak na tom prostě jsme, ta situace se sama od sebe nezmění. <clears throat> A také vám můžu říct, co jsem řekl minulý týden, no před minulý týden na Ecofinu. Někteří mají pořád požadavky, chtějí více toho, více onoho, ale s těmi zdroji, které máme, to prostě udělat nemůžeme. Můžete žádat, co chcete, ale tak jednoduché to prostě není s těmi zdroji, které teď máme. Ale i stejně tak vystává otázka, jestli je to ekonomicky smysluplné věnovat více zdrojů na všechny tyto eh, eh, oblasti rozpočtu, ale to je otázka, kterou musí zodpovědět zákonodárce, takže ta odpověď na tu otázku leží na vaší straně a ne na naší. Děkuji, pane předsedo, tím končím tuto debatu. Přistępujeme do realizace. A přejdeme k následujícímu bodu našeho jednacího řádu a sice otázky k ústnímu zodpovězení na radu a komise, pátrací a záchranné akce ve středozemním moři. Chci vám ještě říci před tedy těmto, této, touto debatou, chci říct, že abyste mohli používat eh, modré karty, můžete se registrovat tak jako dosud, ale také můžete využít nového systému elektronické eh, registrace. A pokud se chcete registrovat na HDI, můžete tak učinit už teď a nemusíte čekat na konec eh, debaty. Nyní dám slovo autorovi ústního dotazu panu Juanu Fernandovi Lópezovi Aguilarovi. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velice poctěn, že mohu představit tento návrh usnesení na tak citlivé téma, tedy záchranné a pátrací akce ve Středozemním moři, to znamená pátrání a záchrana lidských životů ve Středozemním moři, kde jsme zaznamenali obrovský počet úmrtí. Již mnohokrát se toto téma dostalo do debat našeho parlamentu zde ve Štrasburku Štrasburku. Já učiním několik eh, poznámek v angličtině odkazu na tento dokument, který jsme zpracovali na úrovni výboru LIBE a poté přejdu do španělštiny k závěrům představit tento případ. No, je třeba popsat historický vývoj také těchto usnesení. V parlamentu bylo jich už mnoho. Pokaždé, když došlo k nějaké tragédii ve Středomoří, eh, jenom letos to bylo tisíc obětí, tak eh, pravidelně k tomu došlo. My v podstatě vždy litujeme eh, tyto tragédie, takže již nastal čas, aby se tu něco změnilo a apelujeme na komisi a na radu, aby opravdu něco změnili. A toto je právě záměr právě tohoto konkrétního usnesení. Maximálně jsme se snažili tam zapracovat všechny ty prvky, všechna ta racionále vyjádření politických skupin, které si přejí eh, vyslat to sdělení vůči občanům, že opravdu nám to leží na srdci, že je třeba ta smrtelná čísla zastavit. Příliš mnoho životů bylo ztraceno, protože nemají regulérní cestu, jak vstoupit do Evropy. A proto se dostávají do rukou těmto pašerákům, kteří neuvěřitelným způsobem porušují lidská práva už na tom jižním eh, pobřeží eh, Středomoří, konkrétně v Libii. Takže byl, je zapotřebí apelovat na vytvoření těch legálních cest, ale také nazývat Libii eh, správným jménem, že to není bezpečný přístav ani bezpečné místo. Musíme tedy eh, reagovat na tu stávající situaci, na to, co máme. Frontex ve spolupráci s členskými státy, ale také s pohraničníky eh, z Líbie. My víme, že eh, lidé, kteří odcházejí z Líbie, tak spadají pod jaksi vliv příslušných orgánů v Libii. Ale oni nemají ani příležitost tuto svoji cestu zahájit legálním způsobem, takže také víme, že ti, kteří jsou navráceni do Libie, tak tam je s nimi zacházeno opravdu nelidsky a také před těmito situacemi bychom neměli zavírat oči. A pak je tu jedna zásadní právní eh, záležitost, která je tu přítomna pravidelně. Eh, neměli bychom kriminalizovat nevládní organizace, které se snaží zachraňovat životy, spolupracovat, pomáhat. Ano, my eh, vždy hodnotíme to úsilí, které vykonávají veřejné orgány v Itálii, ve Španělsku vynaložili obrovské prostředky eh, i další ty hraniční země eh, v Středomoří, Řecko také, ale oni to musí čeli, dělat v rámci toho evropského rámce postupovat tedy tak, aby to bylo v souladu s evropským právem. A když říkám evropským právem, tak mám na mysli i mezinárodní humanitární právo, protože tyto mezinárodní humanitární principy jsou i součástí evropské legislativy. Již v Lisabonské smlouvě, což bylo před desíti lety, tam máme článek 18, což je právo na azyl a také to 20 let od smlouvy z Tampere, kde se apeluje na vytvoření evropského prostoru svobody což by mělo umožnit tedy i žádosti o azyl, aby tedy vše bylo v souladu s evropskými hodnotami, s evropskými základy a znamená to také sdílenou zodpovědnost, opravdu správně sdílenou zodpovědnost, jak vystává tedy z mandátu z e, ustanovení článku 18 Lisabonské smlouvy. Takže my apelujeme na komisi, e, stejně tak i na radu, aby toto činila, aby začali pracovat od začátku, aby se odblokoval ten asilový balíček, aby byla umožněna revize, aby se nekriminalizovaly nevládní organizace, aby se otevřely přístavy těmto lodím, aby opravdu mohly být životy zachraňovány, protože úmluva podle námořního práva již eh, v Džamance v roce 82 podle eh, tedy úmluvy o bezpečnosti na mořích to bylo vlastně už schváleno v 70. letech minulého století a tímto se také váže Evropská unie, takže eh, musí to být opravdový evropský rámec. No a na závěr bych ještě chtěl poukázat na potřebu toho, aby Evropský parlament v tom zítřejším hlasování prokázal stejnou vůli že chce vyslat opravdové sdělení vůči komisi a radě, um, již ve srovnání s těmi předchozími usneseními, ve kterých se zmínilo to, že to bude ten holistický přístup, komplexní přístup k azylu. A, a tehdy uh, to bylo autorské právo Čečilie Genge a Roberty Mezzoli socialisty. A v tom před, v předchozím usnesení se také apelovalo na opravdovou změnu, ale nebylo to vyřešeno. Stejně tak, jako nebyl vyřešen tedy eh, i ten mandát, co se týče té facilitační směrnice. Takže prosím eh, o zítřejší hlasování, aby opravdu prošlo toto nové sdělení, které chceme vyslat komisi a radě. Děkuji a teď za radu si vezme eh, slovo paní eh, typu Tupurajnen. Prosím, paní ministrně. Paní předsedkyně, eh, vážení poslanci eh, a poslankyně, nejdříve bych uvedla, že situace ve středozemním moři zůstává důvodem k obavám. Nicméně také si připomínáme, že se zlepšila v posledních letech výrazně. Podle Frontexu v v letos eh, v prvních osmi měsících přešlo 138 eh, tisíc migrantů v minulém roce a letos je to 105 tisíc za, za stejnou dobu, čili je to o 20% níže. Eh, každé úmrtí je zbytečné, ale to, tato úmrtí narostla o 44% oproti minulému roku, což lze přisoudit k rozsahu eh, k eh, zvýšení tedy eh, aktivit v Libii. 688 lidí přišlo o život při pokusu o přecházení po překračování moře. To je samozřejmě tragédie, i když je tady určitý pokrok. Spojené národy se svojí uprchlickou agenturou odhadují, že v roce 2018 libyjská pobřežní hlídka eh, zachránila nebo zachytila aspoň 15 000 migrantů na moři. I eh, vzhledem k eh, zhoršující se bezpečnostní situaci v Libii v roce 2019 pobřežní hlídka funguje a zachránila 7100 lidí na moři. Tato čísla odrážejí eh, důležitý příspěvek eh, Evropské unie k eh, snižování počtu mrtvých na moři, zejména v Libii. Ta pomoc byla nesmírně důležitá vzhledem k nedostatku zdrojů libijského státu pro péči o migranty. 91,3 miliard eur bylo eh, mm, vydáno na podporu libyjské pobřežní hlídky a k vytvoření eh, jejich vlastního koordinačního centra. Operace Sofia eh, poskytla školení celkem 355 pracovníkům pobřežní hlídky a zo je také vyškol, pokud je o azylové procedury. Navzdory třem společným operacím v Sredozemním moři, které Eh, zachránili přes 478 tisíc eh, eh, lidí od začátku fungování operace a pomoci migrantům verofrickým zemím. Nelze popírat, že celková situace ohledně vyhledávacích a záchranných operací není uspokojivá. Je tady dostatečné sdílení odpovědnosti podle mezinárodního mořského práva a potřebujeme také větší předvídatelnost některých operací na moři. Potřebujeme posílenou eh, spolupráci a potřebujeme koordinovat eh, vyhledávání s severoafrickými partnery. Nedá se jenom o odpovědnost Evropské unie. Mezinárodní námořní právo se týká všech států a pobřežní státy mají konkrétní odpovědnost. Abychom mohli partnerům eh, provádět tuto odpovědnost, Eh, nabízíme dodatečnou podporu pro severoafrické státy, jako je Maroko, Tunisko, Egypt a Alžírsko eh, v zprávě migrace a v provádění některých vyhledávacích a záchranných operací a jejich odbavení podle mezinárodního práva. Jak víte, eh, italská migrační a azylová politika zaznamenala posun a Itálie teď už opět umožňuje lodím nestátních organizací, aby přistávaly u jejich břehů. Eh, předtím eh, byly tyto lodě eh, pokutovány a stíhány aby se eh, vyřešilo eh, mm, nakládání eh, s migranty v středozemním moři ad hoc. České státy pracují na společném řešení. 23. září byla schválena společná deklarace o mechanismu, který by mohl nahradit stávající přístup něčím koordinovanějším a efektivnějším. Byla odsouhlasena Francií, Německem, Itálií a Maltou. Od té doby několik dalších členských eh, států eh, se uvolilo eh, k účasti a další jsou vyzvány, aby se zúčastnili. Uvidíme, jak to bude fungovat v praxi. Já jsem přesvědčena, že pokud ten mechanismus bude hladký a efektivní, tak to bude nejlepší podnět pro to, aby ostatní se k němu připojili. české státy, které se dříve účastnili dobrovolných relokací z Itálie a Malty vlastně eh, realizovali stávající praxi vyvinutou s pomocí komise a agentur a teď už mají standardní eh, operační postupy. Ale i kdyby takový mechanismus fungoval efektivně, tak nemůže sám o sobě být eh, cílem, ke kterému směřujeme. Potřebujeme nalézt dlouhodobé řešení této situace, ale také celého evropského azylového systému. V souvislosti s eh, eh, závěry Evropské rady potřebujeme trvalé udržitelné eh, řešení založené na solidaritě a na spravedlivém sdílení odpovědnosti. Takový systém musí pracovat v normálních dobách i v době krize musí eh, eh, zajištit ochranu eh, potřebným, předcházet sekundárním pohybům a vracet ty, kteří nemají právo zde zůstat. Za našeho předsednictví my jsme se snažili ve strategické debaty o nejnaléhavějších otázkách. Společně se členskými státy se pokoušíme řešit klíčové otázky ze širší perspektivy a komplexně. Myslíme, že to by nám mohlo pomoci vybudovat eh, eh, ovzduší důvěry mezi ženskými státy a zároveň eh, to přispět k programu nové komise. Ale když tohle říkám, tak pokračování mm, práce na těch aktuálních návrzích bude už na nové komisi. Pokud je o kriminalizaci organizací, které poskytují humanitární pomoc, tak úloha nestátních organizací v některých záchranných operacích ne, nemůže být přehlížena, jak říkal předseda výboru Libe ve své otázce a jak Evropský parlament nám připomíná ve svém usnesení z července 2018, musíme uznat jejich úlohu při záchraně, života na moři. Akší plán proti eh, pašování lidí eh, zdůrazňuje, že je třeba eh, náležitého trestního postihu a zároveň eh, vyhnout se kriminalizaci eh, těch, kteří eh, pomáhají lidem v nouzi. Komise se jistě bude zabývat tím facilitačním rámcem a také poskytne obecné zásady ženským státům, aby něco takové, takové kriminalizace nedocházelo. Dále musíme konsolidovat naše snahy k eh, řešení těch pašeráckých sítí eh, komplexním způsobem. To je nesmírně důležité. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní ministrině, a za komisi si vezme slovo pan komisař Hán. madam. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, paní ministrině. Těch, díky tomu, co jsme dosáhli za poslední čtyři roky, když jsme implementovali komplexní migrační politiku, tak si myslím, že tady došlo k významnému vývoji, pokroku, který lze eh, vyhodnotit pozitivně situace s migrací se vrátila na úroveň eh, eh, před krizí, to znamená je eh, v roce 2019 o 90% nižší než v roce 2015, nicméně pořád je to situace, která se pořád mění, takže musíme umět anticipovat. Počet mrtvých klesl, ale přesto je to příliš vysoký počet. Každý ztracený život představuje i, i, i tragédie, <clears throat> individuální tragédie a je třeba proto dělat více. Jsem rád, že mám tuto příležitost dnes diskutovat o významné otázce, to znamená záchrany lidí na moři. Zachraňování lidí vždycky byla priorita od roku 2015. <clears throat> Čtyři operace zachránili 700 tisíc lidí na moři a z toho tři operace Mm, Temis, Poseidon a Indalo, které koordinovala eh, naše pobřežní stráž, tak ty fungují i dále. Pokud je o to čtvrtou Sofia, tak členské státy se dohodly, že bude pokračovat pouze eh, za eh, podmínky, že se nalezne řešení, pokud jde o prostředky, které se musí nalézt na tuto operaci. Takže my Eh, musíme začít ale jednat dříve, než lidé se dostanou naše hranice. Je třeba zabránit neregulární migraci, včetně pomoci migrantů ve třetích zemí, než tedy nastoupí na tuto nebezpečnou cestu v rukách pašeráků. Když hovoříme o vyhledávání záchraně lidí, tak toto zůstává v národní kompetenci, především eh, kterou mají členské státy na základě mezinárodního námořního práva. Takže my můžeme pouze koordinovat a v podstatě nemáme ale žádné právo vůbec říkat, jaké ty přístavy by se měly pro vylodění používat. Toto spadá eh, pod eh, národní koordinační orgány, které musí respektovat mezinárodní právo a pomáhat osobám eh, v tísni na moři. Což mě přivádí k otázce jak to všechno usnadnit, usnadnit tedy tuto činnost bez jejich kriminalizace. Takže žádná forma eh, skutečné pomoci migrantům nebo osobám v tísně na moři nebo v osobách, osobám, které jsou potřebné, toto nelze kriminalizovat podle unijního práva. Ale ti, kteří provádí tyto operace záchrany, tak musí respektovat mezinárodní pravidla. Evropská legislativa Eh, která se týká neoprávněného vstupu, tranzitu a pobytu, tak to mm, neznamená, že členské státy by měly kriminalizovat eh, skutečnou pomoc migrantům. Naopak, eh, tento typ by měl být osvobozen od kriminalizace. To znamená, že mm, komise vyhodnotila právní rámec, vyhodnotila to v roce 2017 a dospěla k závěru, že implementace této klauzule eh, je v členských státech různorodá a často nejasná. Je třeba, aby členské státy tedy vedly dialog s nevládními organizacemi, aby se usnadnila spolupráce, vyjasnily se kontakty a aby se vyhnuli kriminalizování. Zde komise začala, je třeba, aby se více spolupracovala s občanskou společností, aby se podporoval dialog eh, o tom, jak se mají implementovat stávající pravidla. A my jsme, komise se sešli 3. října s občanskou společností a výsledkem je, že eh, tohoto výsledkem tohoto dialogu je, že eh, bude toto podkladem pro další naše úvahy. I přes veškeré tyto limitace, tak eh, komise pracuje neutuchajícím způsobem, aby pomáhala těm, kteří potřebují pomoc na moři podle principu solidarity a společné odpovědnosti. Na žádost členských států komise hraje aktivní roli, pokud je o proces redistribuce osob, eh, protože máme za sebou 15 těch různých incidentů, vylodění osob a tyto osoby již byly tedy převezeny do jiných států, včetně Norska a dnes Eh, asi 750 eh, osob, z nichž většina eh, přirazila k našim břehům před, v posledních dvou měsících, tak ty ještě budou rozděleni. Belgie, Frinsko, Francie, Německo, Irska, Itálie, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Bulharsko, Španělsko a Norsko se zapojili do této akce přerozdělování. Chci zdůraznit, že v každém, každý případ eh, eh, je eh, pod kontrolou mm, Evropské komise, která vše koordinuje a chce, aby členské státy vystupovaly solidárně mezi sebou. Zde my mm, samozřejmě, ale nemůžeme rozhodovat, kam která loď může připlout. Chceme, aby členské státy se dohodly na nějakém dočasném režimu vyloďování těchto osob a proto vítáme pokrok, kterého bylo dosaženo na Maltě koncem září, kdy jde o takový dočasný mechanismus mezi Německem, Francií, Itálií a Maltou. Malta mm, mm, předložila společné prohlášení, které předložila všem ministrům na eh, poslední radě ministrů vnitra a spravedlnosti a dále se bude diskutovat jak na úrovni politické, tak i technické. A za tímto účelem první technické jednání mezi těmi členskými státy, které se zapojily do, eh, eh, do redistribuce uprchlíků, tak ta se konala 11. října za účasti některých členských států, včetně Norska a evropských agentur. A takže na začátku to, myslím, že to je dobrý signál a budeme v tom pokračovat. Samozřejmě všechny tyto eh, režimy eh, musí být pouze dočasné a musí vést ke strukturální reformě asilového migračního systému. A právě proto je třeba pracovat eh, na směrnici o eh, azylu a je třeba posílit ochranu našich externích hranic zároveň spolu s tím, že třeba je posilovat naše partnerství se třetími zeměmi, kudy jdou ty migrační cesty. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Než se postoupíme eh, eh, k eh, vystoupení jménem politických frakcí, rád bych vás, rád bych vás poprosila o důsledné dodržování přiděleného časového limitu. Jako první zástupkyně EPP paní Elena Dipu. Máte slovo. Sehr geehrte Präsidentin. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, mm, zachraňovat eh, lidi eh, na eh, moři v nouzi je na naše humanitární povinnost. A proto jsme se zúčastnili v nejlepším svědomí Eh, na vyjednávání o tém usnesení, ale rozhodně nechceme, aby eh, fungoval cynický eh, model převaděčů a místo toho, abychom jej mm, potírali, protože příčiny úprku vznikají ne na moři, ale na zemi a mm, je třeba vytvořit pravidla, kterých se budou držet všichni aktéři. Musíme upřímně jednat se státy původu a tranzitu a, a, o, o tom, co s těmi lidmi, a také o boji proti organizovanému eh, zločinu. Potřebujeme eh, jasnou politiku a jasné rozlišování mezi uprchlíky a, a hospodářskými migranty. Potřebujeme eh, koridory, ty, koridory mezi lidmi, které pomohou lidem, kteří upr, utíkají před násilím. Ehm, to bychom všechno k tomu usnesení chtěli mít a, a, a e, chceme e, dodržet náš hlavní cíl, a, abychom a, e, zachránili lidi, kteří se vydali a, a, na tuto cestu. Jině tak budeme moci opravdu zachraňovat hodně lidí. Děkuji vám a nyní za SAD si vezmeme slovo pan Klot Moráš. Dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Stávající situace v Středomoří, kde eh, lidé přicházejí o život a základní principy Evropy jsou takto zpochybňovány nás vedou k akci a myslím si, že to je nyní složitý úkol, aby se spojili členové této sněmovny a vypracovali Eh, tedy společné usnesení. Nicméně naším cílem je to, aby eh, komise i členské státy se spojily dohromady na několika klíčových věcech. Otázkou je, zda tedy něco učiníme nebo ne a, a tedy zase do toho pustí i nová komise. My sami osamoceně nemůžeme provádět e, toto úsilí, protože musíme zajistit, že opravdu budou plněny ty hodnoty i ve Středomoři a komise by měla umožnit to, že tu nebudou kriminalizovány určité organizace. A opravdu apelujeme, aby tu nové pokyny byly vytvořeny do konce nového roku. My víme, že ten asilový balíček byl zmrazen, a opravdu je třeba, aby se ten na tom novém postupu zapracoval. Je třeba zajistit také transparentnost operací Frontexu na méři, zajišťovat podporu, humanitární podporu pohraničníkům na hranice i v těch třetích zemích, jako Turecko, Libie, Egypt, Maroko a také umožňovat eh, to, aby lodě mohly jaksi směřovat do bezpečných přístavů. Je to morální závazek, právní závazek zachraňovat životy a poskytovat tyto pátrací a záchranné akce, poskytovat dostupné lodě, podporovat nevládní organizace v jejich úsilí. Toto usnesení se věnuje tomu, co tedy může dělat komise, co má dělat nová komise a co členské státy protože eh, pro členské státy eh, dělají to, jak si neprokazuje plnění našich společných hodnot. Myslím si, že ehm, to od nás bude vyžadovat složitá rozhodování, složitá rozhodnutí by měla být podložena morálkou ve prospěch tedy Středomoří, ale měla by to být i rozhodnutí, na která budeme hrdá. My tedy tady apelujeme, voláme po maximální množství podpory, abychom prokázali, že ty společné evropské hodnoty sdílíme i ve Středomoří. Děkuji vám a teď za eh, Renew Europe eh, Sophie Inetfeld. Dvě minuty, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, <clears throat> paní ministrině, pane komisaři. Na začátku bych řekla, každý život má svou cenu. Každý život je důležitý. A když mluvíme o číslech, počet kteří se utopili. To jsou jednotlivci, to jsou lidé, kteří se jednoho dne narodili a e, rodiče doufali, že z ní, co z nich všechno bude a najednou zemřeli na moři, utopili se. Jsou to lidé jako já a vy. Na to nezapomínejme. A druhá věc, kterou chci připomenout, e, tato rezoluce je o zachraňování, takže to není eh, eh, tedy jen, eh, to není ten asilový balíček. My jsme se snažili, my jsme udělali práci, kterou jsme měli, ale lidé Ehm, pořád ještě umírají a musíme zajistit, že tam budeme mít dostatečné kapacity a jde o to, pokud členské státy Evropská unie tam nechají vákuum, tak kdo to zaplní? Zaplní to nevládní organizace, někdy i obchodní lodě a my přece za to nemůžeme kriminalizovat, že tam zachraňují životy a mm, mm a, a, to je přece irrelevantní, ať jsou to žadatelé o azyl nebo ekonomičtí migranti. To je přece jedno tady musíme mít permanentní udržitelné řešení. Já nejsem faninkou těch řešení, které se neopírají o smlouvu, ale musím říct, že pokud ta dohoda z Malty bude prvním krokem v tomto eh, směru hledat permanentní řešení, tak všechny státy by to měly podepsat a je to velké zklamání, že jenom 428 tak učinili. Je to hanebné a ten mm, asilový balíček je zablokován, je to taková záminka, proč nezachraňovat lidi, ale e, to je tedy ostuda. A já bych chtěla apelovat na naše přátele z EPP a chci e, mm, i připomenout, e, že paní Dupont udělala velké úsilí, ale také musím uznat, že jsou zde části v EPP, často kteří se dovolávají křesťanských hodnot a ti najednou nevyjadřují své křesťanské hodnoty tady v tomto kontextu. Když hovoříme o táborech v Libii, tak jeden, tak pan německý velvyslanec se napsal paní Merkelové a nazval to koncentráky tyto tábory je třeba zavřít, lidi evakuovat, o tom přece nelze vůbec diskutovat, takže bych ráda, aby i nás v tomto podpořilo EPP. Děkuji eh, za zelené. Asi vezme eh, slovo pan Erik Markart na půl druhé minuty. Děkuji. Albert Schweitzer jednou řekl, eh, že lidskost nesmí padnout žádnému člověku kvůli nějakému účelu. A um, já si myslím, eh, že teď eh, v usnesení i nové Evropské eh, komise musíme ukázat, že jsme schopni více, než abychom pořád říkali, že nikdo nemá zemřít na, na útěku. Ale nikdo by také neměl být nucen Eh, se eh, pouštět na naše vnější hranice, aby tam v tvořících ubírali eh, ti lidé. Lidé, kteří by raději byli někde jinde. Jsme v Unii, která bohužel v současné době nemá jedinou záchrannou loď a nepouští do této oblasti jsme v Unii, kde eh, nejvyšší soud zakázal vracení eh, lidí do Libie a teď platíme libijské milice, eh, aby udělali to, co nám soud zakázal. Teď potřebujeme, potřebujeme evropskou záchrannou misi, potřebujeme dekriminalizaci humanitární pomoci, humanitární pomoci Potřebujeme eh, eh, zařízení, které bude eh, informovat všechny lodě v okolí o nouze.